Sehr geehrte Damen, äh, liebe Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám Dobré ráno eh, na zasedání výboru pro právní záležitosti. Chtěla bych vás srdečně přivítat a přejít k pořadu jednání, tedy především k seznamu přání na změnu pořadu jednání. Nejdříve bod 5 eh, to jsou obchodní informace. Dnes to bude první eh, bod odpoledne. Dnes odpoledne jako první bod budeme probírat tento bod 5. Další změna se týká bodu 8. A sice to je zpráva paní Tajn ohledně navýšení počtu soudců na tribunálu Evropského soudního dvora. A budeme to probírat v ve čtvrtek po bodě 24, tedy před bodem subsidiarita. Další změna se týká bodu 9. Zde jde o prezentaci právní služby ohledně ESMA. Dnes to budeme probírat dopoledne a Chtěla bych hned přivítat zástupce právní služby. Dále bod 10 řízení před soudním dvorem. Chtěla bych eh, poznamenat, že pan López Esturias, zpravodaj, eh, bohužel nebude přítomen a tento bod budeme projednávat za podpory právní služby hned po bodě 7. To znamená dnes. Dále bod 26 různé. Zde budeme mít hearing, eh, neveřejný hearing dnes odpoledne po eh, prověření mandátu. Eh, a to na základě žádosti pana Mirského a jeho projednávání parlamentní imunity. Dále bod 12, to je otázka imunity pana Zebra tento bod eh, bude přenesen na jiný termín. Já myslím, že toto jsou změny v pořadu jednání. Doufám, že nikdo nemá námitky nebo poznámky. Takže pořad jednání je přijat a můžeme přejít ke sdělení předsedy této souvislosti jsem velmi potěšena, že můžeme přivítat paní Cuvius, novou poslankyni, která je následovnící eh, pana Lineho. Vítám vás eh, v našem výboru pro právní záležitosti. Dále také upozorňuji na to, že zítra budeme hlasovat eh, a dle našich zvyků budeme používat spíše elektronické hlasování, takže potřebujete také kartičku, prosím, nezapomeňte si ji. Chtěla bych eh, upozornit eh, také na záležitost, která byla ohlášena až včera odpoledne a sice dnes paralelně eh, s naším výborem ve výboru LIBE bude probíhat zajímavý hearing ohledně budoucích priorit v oblasti občanského práva ale doufám, že se vám podaří být přítomni na obou výborech a že budete tedy sledovat zajímavé body i v našem výboru. Tolik tedy z dělení předsedkyně a přecházím k bodu 3 schválení zápisů z posledních schůzí. Doufám, že ani zde není námitek. A můžeme tedy přejít k bodu čtyři, tedy k prezentaci studie o vnitrostátních ústavních cestách k další integraci EU. Zde bych chtěla poděkovat eh, oddělení pro politiku paní Roze Rafaeli. Obzvláště děkuji, která koordinovala eh, tuto prezentaci. Eh, vítám také paní Klas z Maastrichtu, eh, pana Veselinka a doktora Hermana Reismana a vítám také paní Imamovič. Při této prezentaci bych chtěla dát nejdříve slovo paní eh, Klás a jako obvykle pak budeme debatovat s poslanci. Nejdříve vás srdečně vítám v tomto výboru pro právní záležitosti a těším se na vaše informace. Děkuji vám. Děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci, dobrý den. Děkuji za váš čas a možnost prezentovat zde studii, která se týká vnitrostátních ústavních cest k další evropské integraci. My jsme schválili tuto studii na žádost vašeho výboru a výboru pro ústavní záležitosti a chceme tak zareagovat na vaše dotazy, které se týkají ústavního prostoru, který by mohl vést k další evropské integraci. My jsme si rozdělili tento dotaz na dva poddotazy. Zda národní ústavy skutečně poskytují nějakou možnost, nějaké vodítko k další evropské integraci a zda jsou to vodítka spíše pozitivní či negativní, zda se jedná o překážky a za druhé, jakým způsobem může dojít k evropské integraci při plném dodržení identit národních ústav. Abychom dokázali na tyto dotazy odpovědět, tak jsme se podívali na ústavní právo všech 28 členských států abychom měli zcela přesnou představu o situaci v celé Evropské unii. Poté jsme hloubkově prověřili 12 členských států a jejich ústavní přístup k Evropské unii. Vybrali jsme se zástupce 12 členských států, Zahrnuli jsme sem některé zakládající členské státy i státy, které přistoupily později a které eh, zastupují také různé tradice ústavních systémů. A pak jsme provedli komparativní analýzu. Zjistili jsme, že tady je celá řada rozdílů mezi členskými státy a to vzhledem tomu, že se eh, různí jejich eh, ústavní infrastruktura, to znamená, některé státy mají ústavní soud, některé nemají. Jsou zde také rozdíly, pokud jde o povahu samotné ústavy, například někde se ústava považuje spíše za právní nástroj, jde spíše za politický nástroj. A další věc, zabývali jsme se tím, zda je možné ústavu snadno či jenom s velkými obtížemi měnit a jaká je ústavní kultura v daných členských státech. To znamená, zda ta právní ústava sehrává nějakou zásadní roli ve veřejné diskuzi či nikoliv protože ne ve všech zemích se právní otázky potom přenáš, politické otázky přenášejí do otázek právních. Když se podíváme Eh, na tu cestu další integraci. Je to vlastně věc, která se týká jak národní legislativy, tak evropské legislativy a proto musíme také reagovat ze dvou perspektiv z hlediska evropského a z hlediska národního. Ještě než se přesuneme k tomu národnímu hledisku, což je přesně to, na co se naše studie soustředila, chci vám připomenout, že je možné k národním ústavám přistoupit i z evropského hlediska. Tady je možno říci, že Evropská unie je přátelská k národním ústavám a to se uznává také v evropských smlouvách. Národní ústava je vždy zásadním pilířem pro evropskou integraci. Takže Evropská unie respektuje autonomii vnitrostátních ústav členských států a ze smlouvy pro Evropskou unii vyplývá závazek respektovat národní identitu členských států a kromě toho Evropská unie respektuje ústavní a právní tradice jednotlivých členských států a jejich základní hodnoty, které jsou vyjádřeny v článku 2 smlouvy. Ty se shodují v podstatě s hodnotami členských států. Na druhé straně evropská legislativa po schválení eh, má přednost před národní legislativou, včetně vnitrostátních ústav. A národní ústavy nemohou podle evropského práva být uplatněny proto, aby byla získána výjimka z evropské legislativy. Teď se podívejme na národní hledisko. Tady se situace trochu různí a ne všechny národní ústavy přijímají toto evropské hledisko a někdy omezují či nějakým způsobem dále podmiňují další evropskou integraci. Tato omezení a podmínky považujeme za tzv. ústavní překážky. V řadě případů je ovšem možné tyto překážky překonat buď to změnou smlouvy, ústavy a nebo obvykle kombinací obého. Naše studie rozlišuje mezi dvěma zásadními přístupy ústav k evropské integraci a rozlišuje to dvojím způsobem. Za prvé na takzvané nové kroky v integraci podle současné smlouvy a za druhé na invazivnější změny změnou smlouvy a tam ještě rozlišujeme zásadní překážky, které shledáváme v národních ústavách a procedurální překážky, které národní ústavy přenášejí. O jaké překážky se jedná? Tak pokud jde o věcné překážky, tak často se vztahují, vztahují k druhu pravomocí, které je možné přenést na evropskou úroveň. Kromě toho hovoří o celkovém objemu pravomocí. Zdá se, že v řadě ústav existuje omezení, pokud jde o množství pravomocí, které je možné převést bez toho, že by stát přišel o svou státnost. Pak jsou tady další překážky, které se týkají toho, jakým způsobem se pravomoci na Evropské unii úrovni vykonávají. To znamená, že řada ústavních systémů vyžaduje respektování hlavních hodnot ústavy, včetně základních práv a také respektování národní ústavní identity. Procedurální překážky, které jsme zjistili, se vztahují většinou k požadavkům na účast, pokud jde o přijímání evropské legislativy nebo schvalování nových kroků v evropské integraci. Tato práva na účast se týkají buď to parlamentu, například kde je žádaná speciální většina při hlasování, anebo e, zorganizování lidového hlasování, tedy referenda. Pokud jde o naši komparativní analýzu, kterou jsme provedli, tak ta ukazuje, že ty zásadní překážky je často možné překonat změnou smlouvy, změnou ústavy nebo kombinací obého. Také jsme zjistili, že čím větší jsou ty zásadní překážky, nebo čím více by se integrace měla týkat samotného jádra ústavy a její hlavní hodnot, tím přísnější jsou procedurální požadavky a tím obtížnější je pro daný členský stát se zúčastnit. Dokonce i překážky, které vypadají právně jako eh, nepřekonatelné nebo překonatelné jenom velice obtížně, například když ústava stanoví, že některá ustanovení nemohou být pozměněna, tak se zdá, že i tyto překážky je možné právním způsobem překonat, ale pouze za podmínky, že bude existovat dostatečná politická vůle k takové změně a že bude existovat dostatečná podpora obyvatel. V tuto chvíli se tedy domníváme na základě naší studie, že evropská integrace dosáhla té fáze, kdy ústavní omezení v řadě případů Eh, skutečně eh, znamenají jistá omezení, další kroky v evropské integraci, zejména pokud by měly proběhnout formou změny smlouvy, zřejmě narazí na překážky v některých členských státech. Tyto právní překážky je ovšem možné překonat, ale Často to nebude možné čistě politickou cestou, protože bude chybět politická podpora nebo polit- podpora občanů dané země. Co to tedy znamená pro evropskou strategii? Strategie Evropské unie musí samozřejmě respektovat národní ústavy a na základě naší studie se zdá, že Evropská unie by se měla vyhnout ústavním překážkám, tak, že bude respektovat tyto ústavy a jejich hodnoty a jejich hlavní zásady. Velice často se jedná ovšem o sdílené hodnoty a ve většině případů jsou to ty stejné hodnoty, které eh, hájí také Evropská unie. Druhá věc, Kromě toho eh, musíme mít na paměti, že Evropská unie respektuje národní ústavy a tyto hladní zásady a existuje také v Evropské unii určité povědomí o tom, jaké ústavní hodnoty existují v ústavách členských států. Za třetí se zdá, že Evropská unie eh, by měla mít eh, možnost nějakým způsobem překlenout tyto ústavní různorodosti a rozdíly a zároveň si musí být vědoma národních identit jednotlivých členských států a citlivých záležitostí, které se dotýkají jednotlivých ústavních eh, systémů. Toto vše je třeba vzít eh, v potaz při dalších úvahách eh, o integraci Evropské unie ústavními eh, cestami. To je tedy výstup z naší studie a samozřejmě chápu, že zřejmě budete mít dotazy, takže jsme na ně připraveni velice rádi, na ně odpovíme. Děkuji, paní předsedkyně. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. O se přihlásil pan Dav, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že se zde setkáváme a můžeme diskutovat o, této věci. Já jsem sem trošku uprchl z výboru pro ústavní záležitosti. Nicméně velice rád si prostuduji vaši zprávu. Teď bych si dovolil se vyjádřit k některým těm hlavním, hlavním bodům, těm nejexponovanějším bodům. Evropská integrace posiluje a prohlubuje federální povahu Evropské unie a Evropská unie Eh, také prohlubuje v své vztahy eh, se národními parlamenty a soudními systémy. Je tady určitý paradox, že vnitrostátní ústavní praxe v jednotlivých členských státech se dosti různí a mnohdy zásadně Navzdory tomu, že náš kontinent je tak hustě osídlen, tak Přesto naše ústavní systémy a jejich tradice jsou skutečně nesmírně rozdílné, jako kdyby Evropa historicky byla nějakým velkým ústavním experimentem a vyzkoušela tak eh, nejrůznější přístupy k ústavnímu právu. Výstupem jsou pluralitní, liberální a demokratické státy. Zároveň je tady ovšem určitý pocit provázanosti a vzájemné závislosti mezi národními soudy, soudy jednotlivých členských států a národními parlamenty. Myslím si, že tento pocit je dnes silnější než kdykoliv předtím a Myslím, že to cítíme ve všech eh, členských státech. já mám tuto osobní eh, zkušenost. Já jsem hovořil se zástupci řady ústavních systémů, ne tedy se všemi 28, ale s celou řadou z nich. Oblasti, které jsou velice citlivé podle mého názoru, jsou oblasti, jako je jmenování soudců, volební zákon, i když eh, tady došlo k určitému, nebo dochází k určitému zbližování, pokud jde o evropské volby, ale pokud jde o volební zákon, který platí pro nitrostátní volby, tak eh, tyto zákony jsou dosti rozdílné. S tím, že samozřejmě je potřeba, aby dosahovali určitě obec, určitých obecně přijímaných standardů. Když se vezmeme třeba jinou legislativu v oblasti telekomunikací, ta v tuto chvíli prochází například italským parlamentem, tak eh, vidíme, že tam funguje falešný eh, poměrný eh, systém, což je v rozporu s tím, co bychom tady považovali za standard optimální. Pak je tady otázka parlamentních výsad a imunit, což je otázka v naprostém chaosu. To dosti chaoticky řešeno napříč Evropou. My tady v parlamentu se tedy snažíme v Evropském parlamentu nasadit jednotné výsady a imunity. Ale ono trvalo také nějakou dobu i Evropskému parlamentu, než získal svou současnou autonomii. Pak je tady problém rostoucího eh, rostoucích regionálních eh, nepokojů, jestli to tak mohu říct. Jsou tady regiony, které žádají větší autonomii, někdy dokonce úplné odtržení, oddělení od eh, současného státu. Tím pádem by to znamenalo nutnost eh, ústavní reakce. Je tady také živá otázka referent, eh, o které jste se krátce zmínila. A určité změny sebou nese také integrace pro postupy, kterými se řídí vnitrostátní parlamenty, které teď eh, musí uvažovat eh, o evropských integračních záležitostech a je to pro ně velice důležité. Důležité, aby národní parlamenty společně spolupracovali a aby spolupracovali i s Evropským parlamentem na posílení dohledu nad výkonou mocí, která je mnohdy rozptýlená a neúplně jasná na evropské úrovni. Kromě toho jsou tady další věci, které často nazýváme základními funkcemi eh, státu. Ovšem to je takové zjednodušené pojmenování. Například národní bezpečnost, eh, to je otázka bezpečnosti území, což eh, je věc velice citlivá například v pobaltských státech. Tady máme příslušné články Lisabonské smlouvy, které hovoří o takzvané vzájemné pomoci a povinnosti členských států přijít na pomoc jinému členskému státu, který se ocitl v obtížné situaci, ale ať ten tento článek nám tedy ten klasický rozdíl mezi eh, základními funkcemi státy základními funkcemi státu, které jsou výhradní, eh, jak si roz, roztírá nám eh, tuto koncepci a její hranice už nejsou tak zřetelné, jako, jako bývaly. A podobně je to i s ústavami členských států. Takže je tady několik oblastí, několik témat, kde se tektonické desky vzájemně eh, třou proti sobě, což samozřejmě způsobuje jisté obtíže. a my se musíme, stejně jako naše smlouvy, se musí přizpůsobit, abychom dokázali tyto potenciální střety zvládnout. Na závěr bych chtěl říci, že příští konvent, který jistě bude muset začít e, během příštích let, bude muset změnit článek 4 smlouvy o fungování Evropské unie a zavést koncepci obrácené obrácených ústavních záruk, jak bych to nazval, kde by se stanovilo, že pokud členský stát změní svou ústavu, tak takovéto změny budou muset respektovat zásady a hodnoty a také pravomoci Evropské unie. V současné době je ve smlouvě povinnost Evropské unie respektovat vnitrostátní struktury členských států a já si myslím, že je potřeba to doplnit povinností členských států respektovat Evropskou unii. Pokud by vás zajímala formulace takového článku, tak v základním právu eh, to teď vydala eh, skupina Spinelliho a tam to najdete. To je ode mě vše, paní předsedkyně, děkuji. Vielen Dank, Herr Duff. Děkuji mnohokrát, pane Dafe, za vaše vysvětlení. Výbor pro právní záležitosti a výbor pro ústavní otázky mají velice přátelské vztahy. Z tohoto pohledu nemůžeme tady hovořit na tomto výboru o statutu uprchlíka pro vás v žádném případě. O to důležitější je, že jsme si mohli vyslechnout dnes vaše cená vysvětlení. Paní Lichtenbergerová. Děkuji mnohokrát. Děkuji také mnohokrát za přehled o studii, kterou si samozřejmě pečlivě ještě propracuji. Pro mě již nyní vyvstávají některé otázky. Ta první se týká odpovědí členské stá- členských států, která bude v souladu s ústavou na další požadavky či přání pro další integraci. V členských státech máme různé situace, také jiné, různé základy. Například jiné vnímání toho, co vlastně znamená Národní ústava. To je jasná věc všem nám. Například mezi Německem a Velkou Británií leží světelné roky mezi tím, co znamenají v těch obou zemích národní ústavy. V Německu má národní ústava charakter Bible. To vidíme také na velice silné úloze Německého ústavního soudu v Karlsruhe, který se opakovaně vyjadřuje k různým eh, novým fenoménům, které vyplývají z Lisabonské smlouvy. Eh, na, na, a v jiných členských státech tato problematika takto přítomná není. Já tady vezmu ty dva extrémní případy, tedy Německo a Velkou Británii, a ptám se, máme ve Velké Británii nějaký způsob politické reakce na dodatečné integrační kroky? Ano, tak tomu je. A v Německu máme spíše ústavní odpověď či reakci na takovéto integrační kroky. Takže to není až tak politická odpověď, ale otevírá to tady pole pro výklad ústavy, proto jak se tady bude chápat na rozdíl mezi ústavou a Lisabonskou smlouvou. V jiných členských státech je o situace různým způsobem jinak odstupňovaná. Mě by ovšem zajímalo, jak to vidíte vy, protože v členských státech existují tyto velké rozdíly, tak je obtížné této otázce nějakým způsobem při, přistoupit tak, že budeme mít jednotný přístup ke všem zemím. To, že se zde odvoláváme na společné hodnoty, je podle mého názoru v politickém prostředí něco, co je velice často využíváno a také zneužíváno. Je možné se s tím postavit, eh, se k tomu postavit eh, oběma dvěma směry v většině ústavů samozřejmě hraje roli národní suverenita. To jsou otázky, které se historicky vyvíjely a kde nebylo třeba eh, na začátku zakotvovat v ústavě nějaké pravidla pro mezinárodní kooperaci, alespoň nějaké větší míře. A proto se ptám, jak si myslíte, že by bylo možné eh, k tomu přistoupit? tomu, že ústavy a ústavní soudy mají zcela odlišnou reakci na další integraci Evropské unie, což se potom odráží v různém politickém chování a v různých politických reakcích jednotlivých členských států. Děkuji mnohokrát. Nyní bych ráda opět předala slovo vám, pane profesore Veselingu. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat poslancům vašeho výboru. za zajímavé poznámky, které se dotýkají celé řady záležitostí. Pan poslanec Duff tady uh, vyjmenoval celou řadu problémů, které se týkají ústavního pořádku. Já bych si dovolil začít ovšem otázkou paní Lichtenberger. Skutečně je velký rozdíl mezi jednotlivými členskými státy z hlediska ústavy, z hlediska ústavních tradic a kultury, což se vše odráží v tom, jakým způsobem státy přistupují k evropské integraci. Kdybych to měl trochu zjednodušit, ty dva eh, různé přístupy, tak tím prvním je dlouhá historická ústavní tradice, kterou má například Spojené království, ale které nacházíme také například ve skandinávských zemích nebo například v Nizozemsku, pokud máme mluvit o kontinentální Evropě. A na druhé straně můžeme říci, že je tady kontinentální evropská tradice založena na myšlenkách eh, francouzské revoluce, což je určitý základ eh, dominující politické realitě a definující politické normy na kontinentu. Zda je první či druhý přístup vhodnější pro řešení evropské integrace To je těžké říci. Možná by si člověk myslel, že flexibilnější systém bude výhodnější, protože bude s nás se přizpůsobovat a přijímat něco jiného, takže možná eh, soud eh, ve Spojeném království eh, bude zkrátka jenom argumentovat ústavou a vše bude jednodušší soud v Karlsruhe eh, se vyjádřil, ale vlastně včera v podobném duchu. Pokud to všem dosáhneme těch eh, nejzaších limitů ústavních systémů, tak najednou eh, se stejně dostaneme k tomu, že jde o politické rozhodnutí a o to zda se politici přejí překonat ústavní omezení. Mnohdy dochází k obravským spekulacím ohledně toho, že se například Německo bude muset vzdát eh, části své suverenity a jak to udělat a tak dále. Takže i v těch nejsilnějších ústavních eh, tradicích vidíme, že jakmile skutečně narazíme na ty nejzaší limity v ústavním pořádku, možnosti tam stále jsou, ale, jak už řekla moje kolegyně, změny znamenají, že je potřeba si získat podporu občanů, legitimitu pro takovéto politické rozhodnutí. Takže pokud chceme uvažovat o federální Evropské unii, o další integraci, o federalizujícím procesu, tak eh, to bude mít eh, různé politické a právní konotace, například pro Němce, kteří budou uvažovat o vzdání se části suverenity, v rámci Evropské unie a bude zjevné, že bude muset eh, Německo překročit eh, eh, současný článek 146 ústavy jít nad jeho rámec pro Brity. Jde o čistě politickou záležitost pro Nizozemce. Ještě před 15 lety to vypadalo tak, že žijeme vlastně ve federální Evropské eh, unii, ačkoliv zatím nebyla žádná ústavní teorie, ale byla to taková politická vůle k, eh, k evropské integraci, ale to se v posledních 15 letech změnilo. Najednou je politický diskurs eh, soustředěný na politickou nezávislost, což dříve nebývalo. Nechci eh, teď eh, nějak trivializovat eh, akademické koncepce, ale skutečně tady hodně záleží na politických strukturách, na rozhodování politických struktur, jinými slovy, tedy také na demokratické legitimitě, která bude potřeba pro provedení jakýchkoliv opatření či změn v Evropské unii a v jednotlivých členských státech. A to bude ode mě vše. Nevím, jestli ještě můj kolega by se chtěl vyjádřit. Ano, jenom velice stručně. V určitém slova smyslu můžeme říci, že německá a britská ústava vlastně už nejsou tak rozdílné, protože vzhledem tomu, že Británie mm, přistoupila k aktu Evropské unie z roku 2011 a tam vidíte, že celá řada rozhodnutí a změn smluv se bude řešit čistě eh, s cestou parlamentní, schválením parlamentem nebo v referendu a to dále omezuje eh, ty dřívější možnosti. Takže v této souvislosti můžeme říci, že ačkoliv anglická ústava je političtější a německá ústava, řekněme, je spíše právnější, tak přesto přece všechno e, v podstatě se v určitých ohledech zbližují a my jsme toho svědky také ve Francii. Samozřejmě, že přetrvávají i nadále zásadní rozdíly mezi těmito ústavními systémy. Anke sehr. Möchte eine der Studien... Přeje si Eh, něco doplnit, některá z autorek studie? Ne? Takže prosím, pan Dav. Děkuji, já bych jenom jednu poznámku, úplně poslední poznámku na závěr. Já si myslím, že největší problém, s nímž se jistě střetneme, jsou euroskeptičtí bonapartisté. Například v Dánsku které je v pasti rigidní ústavy. Záležitosti, které ve Spojeném království jsou součástí eh, sekundární legislativy nebo dokonce v podobě aktů v přenesené pravomoci, tak eh, v Dánsku jsou mnohem výraznější a jsou součástí primárního práva a proto bude nesmírně komplikované dosáhnout toho, aby 28 členských států dospělo k nějakému ústavnímu uspořádání, které by umožnilo další evropskou integraci a třeba určitě další judikatura Evropského soudního dvora v Lucemburku a národních ústavních soudů ještě předtím, než budeme moci vytvořit nějaký, nějakou změnu v národních ústavách, která by nám umožnila dostat požadavkům na federálnější Evropu. Bude to trvat eh, delší dobu a bude to vyžadovat obrovskou práci, ale co je důležité, je, že Evropský parlament eh, se eh, chopil tohoto procesu. Äh, Děkuji mnohokrát autorkám. Děkuji všem poslancům, kteří se zabojili do rozpravy. Jasně jste to ukázali, závisí to zejména na politické vůli vyčerpat v odpovídající míře ty možnosti, které poskytuje úsmava, A není ve volení boji a také v příštím funkčním období, tedy z tohoto pohledu nás čeká velká a intenzivní práce, která bude mít důležitý význam pro další integraci. Tím bych uzavřela tento bod na pořadu jednání a přejdu k dalšímu bodu. A to je bod, který se týká ESMI, Evropského orgánu pro cené papíry a trhy. Jedná se o prezentaci závěrů právní služby, které se týkají rozsudku Soudního dvora ve věci přenesení právomocí na ESMU. I to je velice důležité pro naše další politickou práci a proto bych ráda nyní předala slovo zástupkyni právní služby. Prosím, respektive zástupce. Děkuji. 21. a 22. ledna letošního roku jsme měli možnost eh, sledovat vydání zásadního rozsudku, pokud jde o pravomoci agentur. Toto soudní rozhodnutí řeší záležitosti, které se týkají zásadní rovnováhy mezi institucemi v Evropské unii a je to problematika, na kterou jsme narazili již v prvních eh, letech eh, společenství uhlí a oceli prostřednictvím rozsudku Melony. Navzdory zásadním změnám, ke kterým došlo v Evropské unii od roku 58, kde byl vydán tento rozsudek, tak se vlastně tato eh, věc eh, při dalších úpravách smluv příliš neřešila. Tento rozsudek je ovšem důležitý také z hlediska působnosti článku 114 a jak rozsáhlý právní základ nám poskytuje článek 114. se, než se podívám na podrobnější věci, dovolím si uvést, že rozsudek podporuje možnost předat pravomoci agenturám a umožňuje pro tento účel uplatnit článek 114. Nicméně jsou zde jisté podmínky, které potřeba splnit. Celý problém vyvstal eh, v rámci dohledu nad finančními pro, mm, službami, což je obrovská legislativní reforma, ke které v poslední době v Unii dochází. A ještě než se podívám na samotný rozsudek, tak by asi bylo vhodné, abych vás stručně informoval o rámci dohledu, který byl vytvořen. V roce 2000 10 zákonodárce Evropské unie vytvořili tři evropské úřady dohledu a předali jim pravomoci schvalovat závazné akty. Ve třech konkrétních případech porušování unijního práva národními dohledovými orgány, také mimořádné pravomoci, pravomoci vést závazná zprostředkující jednání mezi národními úřady a tyto pravomoci byly zapracovány do relevantních nařízení. Kromě toho bylo stanoveno, že další pravomoci budou moci být dočasně předány a omezeny na určité finanční činnosti, které ohrožují finanční stabilitu a integritu finančních trhů v Unii. Jedním z těchto tří orgánů je Evropský orgán pro cené papíry a trhy ESMA. Tento úřad má pravomoci v oblasti finančních služeb a trhu, pak je tady ještě Evropský bankovní úřad EBA a tím třetím je úřad, který odpovídá za pojišťovnictví. Pak eh, přišlo eh, nařízení o prodoji na krátko. Eh, jde o prodej dluhových nástrojů či akcí, kdy je prodejce nevlastní v okamžiku, kdy vstupuje do smlouvy o prodeji. Tyto činnosti byly považovány do určité míry za kontroverzní, pokud jde o spuštění finanční krize. Názory na jejich úlohu se tedy různí a nařízení, které se týká prodeje nakrátko, reguluje tyto činnosti, ale nevychází eh, z, z názoru, že tento prodej je negativní a že poškozuje fungování trhu. A tudíž není tato činnost obecně zakázána vychází spíše z toho, že prodej na krátko může být pro trh dokonce užitečný, ale za určitých okolností může trh ohrožovat. A právě z tohoto důvodu se stanoví, že národní dohledové orgány musí mít pravomoci zasáhnout, omezit či zakázat prodej na krátko, pokud takováto hrozba vznikne. Kromě toho se přenáší na ESMU pravomoc zasáhnout v případech, kde Národní dohledový úřad eh, tak neučinil sám řádným způsobem. A to je přesně ta pravomoc, eh, kterou eh, Spojené království považuje za pravomoc, která zachází příliš daleko a kterou není podle jejich názoru možné přenést na agenturu a proto tedy vznikl tento důvod k žalobě ze strany Spojeného království. V, v politické diskuzi často slýcháme určité rozhorčení, pokud se týká rozsudku v případu Melony a říká se, že Melony vlastně představuje omezení pro evropské zákonodárce, ale ono tomu tak není, protože problém vlastně byl a nadále i je to, že smlouva stanoví roli institucí a roli, roli členských států, pokud jde o výkon pravomocí a definuje také relevantní postupy, kterými se má dosáhnout demokratické legitimity a dostatečného zapojení členských států. Rozhodnutí Merony bylo všem vydáno ve zcela jiném kontextu, přesto eh, jeho podstata zůstává platná. Ve smlouvě se členské státy eh, rozhodly, jakým způsobem budou vykonávat pravomoci Evropské unie a kdysi ta otázka zněla, jak může někdo, kdo vůbec není zmíněn v rámci eh, stanovených postupu vykonávat nějaké pravomoci. To byla otázka z roku 58 a stále do určité míry platí, když máme nyní smlouvu o fungování Evropské unie, která je jasnější a explicitnější v této věci. Přesto přeze všechno po poslední úpravě smlouvy, Lisabonskou smlouvou, se toto úplně nevyřešilo. Ustanovení, která se týkají žalob u soudu, zejména pokud jde o orgány, úřady a agentury, tak eh, zde se můžeme ptát, proč na ně útočit, když mají nárok na určité pravomoci. Do určité míry to vysvětlit můžeme, ale ne úplně. Teď se všem dostávám k samotným prvkům na eh, podstatě soudního rozhodnutí. Toto soudní rozhodnutí v případu Merony potvrzuje rozhodnutí případu Merony a dále vysvětluje, jakým způsobem zásady e, případu Merony by měly být aplikovány dnes, kdy je situace dosti odlišná, jak aplikovat e, tyto zásady nyní v souvislosti s balíčkem o dohledu. A podobné problémy mohou vzniknout i v jiných eh, oblastech. Ty základní principy tedy eh, jsou eh, tyto. Zákonodárce má pravomoc předat jasně definované výkonné pravomoci, jejichž výkon může, může podléhat přeskumu a musí být založen na jasných kritériích delegovaného úřadu předání nesmí znamenat předávání diskrečních eh, pravomocí a nesmí značně pozměnit eh, způsob výkonu předávaných pravomocí nebo nahradit eh, rozhodnutí a volby delegujícího orgánu rozhodnutími delegovaného orgánu. Poté se dále vysvětluje, že je tedy možné předat pravomoci agenturám. Nicméně můžeme se ptát, co článek 291 a možná do určité míry i článek 290. Článek 291 říká, kdo vykonává pravomoci v Evropské unii. Předně je to Evropská komise a pouze v některých případech rada. Agentury se tam nezmiňují vůbec. Nicméně tento soudní rozsudek dále potvrzuje, že předání pravomocí se může týkat nejenom individuálních aktů, ale také aktů s všeobecnou působností za předpokladu, že budou dodržovat první dvě zásady. Dále z rozsudku vyplývá, že předání pravomocí nesmí podkopávat používání článků 290 291 a že tedy pravomoci je možné předat za předpokladu, že k tomu existuje důvod pro delegování pravomocí. Například, když jsou tyto pravomoce součástí regulačního rámce, které vyžadují vysokou eh, odbornou eh, způsobilost a vyžadují tedy spolupráci různých orgánů EU. A to je právě náš případ, jde o zásah do oblasti prodeje nakrátko, kde se vyžadují skutečně vysoce odborné znalosti, intervence potřeba vždy eh, velice rychle a jde o záležitosti nesmírně odborné. Soud rovněž uvádí konkrétní podmínky, eh, kdy pravomoci v tomto případě tedy pravomoce eh, zasáhnout, omezit či zakázat prodej nakrátko, eh, se mohou uplatnit, když nezasáhl národní dozorový orgán. Soud zde vysvětluje tyto záležitosti, uvádí podmínky a vysvětluje je a tyto podmínky se mohou lišit podle kontextu protože podobný mm, případ, podobná nutnost může vyplynout i jinde, v jiném kontextu a tam už ty podmínky mohou být trochu odlišné. Ale jde o to, a pro soud bylo důležité, že zákonodárce stanovil jasný regulační rámec, v rámci něhož se pravomoci budou vykonávat. Za druhé, řada konkrétních podmínek pro tyto eh, pravomoci se eh, definovala, takže není možné zneužívat tyto pravomoci, protože byly stanoveny jasné cíle, eh, za jejichž účelem se musí tyto pravomoci vykonávat. Rovněž se pravomoci omezily jenom na ty případy, kdy věc řádně neřešily národní orgány dohledu a stanovila se povinnost vyhnout se určitým rizikům, které by intervence mohla způsobit. Omezila se tedy působnost tohoto regulačního eh, rámce tím, že se stanovily jasné cíle použití přenesených pravomocí. Časové omezení je tady také, to je jedna podmínka, stejně jako povinnost konzultovat, povinnost řídit se určitými postupy a také povinnost předložit důkazy o tom, že zásah byl skutečně nezbytný. Teď už to zkusím zestručnit. Článek 114 je právním základem pro takovéto eh, kompetence a zde Spojené království argumentuje, že jsme šli nad rámec koncepce aproximace za účelem eh, jednotného trhu. Soud nejprve uvedl, že jsou zde dvě podmínky, které potřeba splnit pro uplatnění článku 114. Za prvé, že legislativní akt musí Eh, obsahovat ustanovení a opatření o aproximaci práva, za druhé, že legislativní akt musí mít za cíl zajistit řádné fungování jednotného trhu. Nyní se dostávám k té první podmínce. Zde soud připomíná dřívější judikaturu, kdy legislativní akt i pravomoci musí eh, také naplňovat eh, splňovat podmínky legislativy. Tato podmínka byla v tomto případě splněna a připomíná, že uvedl i v dřívějších případech, že eh, opatření směřující k aproximaci podle článku 114 obsahují určitou volnou eh, míru rozhodování, diskreční pravomoc a že tudíž v tomto případě to znamená, že zákonodárce může eh, legitimně delegovat například na agentury EU za účelem eh, opatření k harmonizaci, delegovat pravomoci které budou záviset na které budou vyžadovat eh, určitou odbornost. Dále soud potvrzuje, že ve smlouvě není nic, eh, konkrétně v článku 114, co by bránilo tomu, že by se takovéto eh, pravomoci převáděly na konkrétní právní či fyzické osoby. Nyní k druhé podmínce. Zde soud připomíná, že legislativní akt a pravomoci musí mít za cíl zajistit řádné fungování jednotného trhu. Preambule nařízení o prodej na krátko také vysvětluje, jak všechny složky legislativního aktu eh, společně do sebe eh, zapadají a fungují. To je ode mě vše. Děkuji. Eh, ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken. Děkuji vám mnohokrát za vaše jasná, za vaše jasné a komplexní vysvětlení vše, co v této souvislosti přijal Evropský parlament, má obrovský politický význam a o to důležitější je, aby to celé jak si dobře zapadalo do eh, veškeré té struktury a také je důležité, abychom byli přesně informováni o tom, jak vypadá konkrétní judikatura Evropského soudního dvora. Paní Lichtenbergerová, pouze krátká poznámka. Podporuji to, co řekla paní Regnerová. Pro mě je zásadní aspekt tento. Ta otázka těch technických znalostí je velice nebezpečná věc existují celá různé názory na tuto věc, kdo je jak schopen ve které oblasti diskutovat o řešeních a přijímat řešení. Technické znalosti, to je věc, kterou část obyvatelstva může interpretovat jako výmluvu proto, že se přijímají a rozhodují věci za zavřenými dveřmi v nedostatečné transparentnosti a že se o nich nedostatečně komunikuje. Tedy tato poznámka s těmi technickými znalostmi a vědomostí, to je něco, čeho se musíme dotýkat pouze v sametových rukavičkách, protože by to mohla být výmluva pro to, jak z té věci výjmout parlamentní procesy. Tímto by se nejenom tvrdilo, že nej, převážná část obyvatelstva je naprosto neschopná něco pochopit, ale eh, pak by se to eh, vlastně přeneslo i na poslance. A koneční stav by byla technokracie, která by byla velice nebezpečná a lidé by ji neakceptovali. Vzpomínám si na referenda, které byly k velice komplikovaným otázkám, proběhly v různých členských státech a tam hlavním argumentem proti demokratické participaci bylo to, že někdo se nemůže podílet na rozhodnutí, protože nemá dostatečné technické znalosti. Jak jsem již řekla, tento argument samozřejmě v jistých otázkách je správný v tom smyslu, že specialisté vědí, jak fungují mechanismy, které Eh, převážná část obyvatelstva nezná, ale vždy se to pojí s otázkou, zda chci něco komunikovat, vysvětlit a jakým způsobem to vysvětluji. Einstein, eh, který byl velice schopen eh, přemýšlet jakožto expert velice komplexně, řekl velice jasně, co není možné pochopit na půlce stránky či za pět minut – to nepochopil sám řečník. Takže pozor. Pozor na tyto argumenty, eh, které uvádějí technické znalosti. Něco takového by mohlo vést k protestnímu postoji těch, kteří podléhají normám, který by mohl být potom kontraproduktivní. Děkuji vám, paní Lichtenbergová, za vaše správnou poznámku a nyní bych ráda požádala poslance o tuto věc. Chceme se dostat k dalšímu pořadu jednání, ale paní Geringer se mne ptala, poprosila mne, zda by bylo možné nejdříve eh, otevřít bod číslo 7, protože poté zde již nebude moci být. Týká se to řízení o drobných pohledávkách a řízení o evropském platebním rozkazu. Má někdo něco proti tomu, pokud bychom i hned přešli k bodu 7? Ne.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 Děkuji, máme již málo času do konce volebního období a proto mohu tento pracovní dokument pouze představit. Ta zpráva bude jistě vypracovaná poslanci, kteří zde budou působit v dalším funkčním období a já doufám, že agentury tomu budou věnovat pozornost. Je to změna nařízení, která upravuje evropské řízení o drobných pohledávkách a v dokumentu, který jsem představila, jsem schrnula své vlastní připomínky k textu, který předložila komise. Jaký je všeobecný kontext? Krize v Evropě způsobila to, že problémy s vymáháním práva se staly velkou překážkou podpory hospodářské činnosti. Jeden z problémů je také, nebo s jedním řešením je změna nařízení evropské nařízení o nerovných podávkách Eh, o řízení s nízkou hodnotou. Komise přijala nové nařízení, které uznává, že problémy, které eh, souvisí s neúčinným řízením ve věc, v případě drobných pohledávek, není účinné v některých členských státech. V takovýchto případech nastávají další problémy, A to jsou takové problémy jako nedostatek znalosti v oblasti zahraničního práva a postupů zahraničních soudů. Je tedy zapotřebí písemně překládat a tlumočit eh, a je nutné také organizovat zahraniční cesty, aby bylo možné projednávat tyto otázky. V zahraničním obchodu došlo k určitému posunu v posledních letech. Stále důležitější je také nezbytné nezbytnost zajistit účinné mechanismy v případě eh, pohledávek z drobných pohledávek. Komise přijala tento návrh a Evropský parlament eh, se k tomu vyjádřil již v roce 2011. Potvrdil, jak kvance vzniku takovýchto případů je dost nízká v některých členských státech. A v této souvislosti je nutné učinit vše proto, aby tento postup byl eh, vhodný pro eh, všechny členské státy, nehledě na jazyk. Pokud bych to měla zhrnout, chci tedy krátce říci pouze tolik, že je eh, nezbytné zabránit podvodům v těchto drobných pohledávkách, ale když je sečteme, tak eh, to dosahuje velikých částek. Zatím byly náklady eh, konání soudních sporů mnohem vyšší, ale nyní jednotlivé aspekty jsou navrženy ke změně komisí a ten předmět platnosti se eh, také rozšiřuje na přeshraniční obchody eh, do 10 tisíc euro. Dnešní hranice byla 2000 euro a týkalo se to pouze soukromých obchodních postupů. Nebylo možné toto použít také pro podniky a to proto, že ta hranice 2000 euro byla velmi nízká. Proto eh, navýšení na 10 tisíc je vhodným krokem a možná, že by bylo eh, vhodnější toto ještě navýšit, aby malé i střední podniky mohly využívat tento nástroj. Chtěla bych ještě dodat, že od 2 tisíc do 10 tisíc jsou hodnoty, které představují na 30 těchto obchodních pří v přezraničním obchodním styku. Bylo by tedy vhodné rozšířit eh, jejich objem, ale definice musí být jasná a eh, musí být nesporné využít eh, tento nástroj. Elektronická komunikace pro podávání dokumentů je eh, vhodná a to tak, aby se uspořil čas i náklady eh, ve smyslu konání soudních sporů ohledně drobných pohledávek. Jazykové problémy a také vzdálenost jsou velkou překážkou. Závazek, který stanoví soudům, aby využívali videokonference, je podán. Ne všechny soudní dvory jsou na toto připraveny, i když tento nástroj je nutné využívat v budoucnosti. Důležitou otázkou je také stanovení maximálního limitu pro soudní řízení. Zatím se velmi často nevyplácelo domáhat se svého práva. A nevyplácelo se také vlastně bránit podvodu. Je tedy nezbytné, aby bylo možné vymáhat jakýkoliv nárok a tak zabránit činnosti podvodníků, kteří chtějí eh, podvádět eh, jednotlivce. Mnohé členské státy také stanovují minimální platby pro zabránění nadměrnému počtu takovýchto řízení. Ta minimální částka je 30 nebo 40 eur. A zde bychom se měli rozhodnout, jak zharmonizovat soudní poplatky v přeshraničním obchodních řízeních. Členské státy se mají zavázat použít nové prostředky i pro obchodní operace na dálku, tak aby bylo možné zaplatit soudní poplatky nejen na místě soudního řízení přímo. Tak chceme pomoci těm lidem, kteří jsou obětmi takovýchto podvodů. Dále je zde otázka překladů formuláře D Formulář D podléhá povinnosti překladu a zde vznikají další náklady. Přitom by stačilo přeložit pouze určitou část, tedy část 4.3 eh, tohoto formuláře a nikoliv celý formulář jako takový. tak bychom omezili náklady. Další otázka se týká závazků členských států ohledně předávání informací o soudních řízeních, o placení poplatků. Tato důležitá otázka upravuje také povinnost komise informovat veřejnost. Jistě to také ovlivní rychlost řízení a přístup k spravedlnosti i ochrany eh, zákazníků. Děkuji, Lidie. Hlásí se prosím někdo do debaty? Vidím, že se nehlásí nikdo a tím bych chtěla pouze ještě jednou zdůraznit to, co říkala již zpravodajka, a sice, že toto téma bychom měli sledovat i v příštím volebním období, tak jak to vypadá dle harmonogramu. Takže děkuji za tato vysvětlení. Tím se dostáváme k následujícímu bodu. A to bodu 6. Ještě než však budu hovořit o tomto bodě, chtěla bych oznámit, že poté za, bude neveřejné zasedání Eh, ohledně dalších bodů. Ale jelikož momentálně je nás příliš málo a proto tento bod nebudeme projednávat dopoledne, nýbrž až dnes odpoledne. Podle toho, to tedy znamená, že v 15.30 Doufám, budeme dostatečně početní, abychom projednávali soudní pře. A proto se nyní budeme zabývat bodem 6. Je to otázka Hákské úmluvy o dohodách o volbě soudu. Situace je taková, že jde o výločné dohody eh, o soudní volbě soudu v občanských záležitostech. Je to otázka, kterou doposud připravoval Pan Léne jako zpravodaj a předseda. Pan Léne již není poslancem této sněmovny a proto eh, má mé za úkol jmenovat zpravodaje nebo zpravodajku. A já bych chtěla navrhnout, abych já jako předsedkyně převzala přípravu zprávy. Jde o tuto úmluvu, která se týká volby soudu v civilních a obchodních záležitostech. Já jsem se tím zabývala již v souvislosti s nařízením Brusel 1 a proto se domnívám, že takovýto postup by byl vhodný. Je to postup tedy vodní pouze, kdyby komise žádala o e, souhlas před volbami, tak by se postupovala jinak. Tak jak to však vypadá v tomto volebním období, neočekáváme jiný postoj komise, takže bychom měli postupovat jednoduše a pragmaticky. Proto navrhuji, abych já jako předsedkyně převzala spravodajskou úlohu a e, Chtěla bych navrhnout, abychom měli lhůtu pro pozměňovací návrhy. Jsme na konci volebního období a e, již nemáme mnoho času, takže 24. březen by byl termín pro předložení pozměňovacích návrhů. Souhlasíte prosím s takovýmto postupem? Nevidím žádné námitky, takže budeme postupovat tak, jak jsem řečena. Eh, vypadá to tedy tak, že se dostáváme k závěru pořadu jednání tohoto dopoledne. Chtěla bych tímto tedy přerušit zasedání výboru. Otázka soudních řízení bude projednávána odpoledne v 15.30, takže přeji vám ještě hezké dopoledne a uvidíme se odpoledne. Děkuji vám.